El señor presidente. Se reanuda la sesión. Znovu zahajuji zasedání, zápis ze včerejšího zasedání je k dispozici. Chce někdo vystoupit k zápisu? Takže tím zápis považujeme za schválený. A tím přejdeme prvnímu bodu na pořadu.